Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, kolegové, prosím, usaďte se. Přicházíme k bodu číslo 9 na programu eh, zahraničního výboru a je to společná debata s výborem pro rozvoj. Já eh, vítám pana předsedu Tomase Tobého. Eh, pan, kolegové, prosím, srdečně přivítejte pana Tagese Čafo, eh, který je předsedou Evropského, eh, pardon, etiopského parlamentu a také panu Abaye a panu Tesfaye, pana Tesfaye Dabu, paní Tesfaye, pan Tesfaye Dabu, který je eh, předseda stáleho výboru pro zahraniční záležitosti. Vítáme vás zde. A ten, ten to je jediné, eh, jediné etiopské slovo, které znám, to by mělo znamenat eh, vítejte nebo něco na ten způsob. No, když jsme plánovali tuto schůzi, kdo eh, si tenkrát dokázal představit, že to bude tak vhodné načasování. Já bych především chtěl poděkovat Eh, poblahopřát udělení mírové Nobelovy ceny panu ministerskému předsedu Abidu Abedovi, který velice přispěl svou iniciativou eh, k vyřešení pohraničního konfliktu s Eritreou. Tak eh, prosím, pozdravte od nás srdečně pana ministerského předsedu. A e, pane předsedo parlamentu, pane e, předsedo zahraničního výboru, toto je velice vítaná příležitost a oba naše výbory e, se chystají na návštěvu vaše, vaší země Addis Abeby a velice rádi si poslechneme vaše posouzení, váš názor na situaci v Etiopii a výhled do budoucna. Tak já bych dal nejdříve slovo tady kolegovi Tobému k úvodním eh, slovům. Ano, děkuji, pane předsedo McAllistere, a dovolte, abych zároveň také eh, jménem Výboru pro rozvoje, rozvoj Evropského parlamentu přivítal předsedu Etiopského parlamentu z hlediska našeho výboru je Etiopie mimořádně dobře spolupracující partnerskou zemí. Je to tedy dáno tedy eh, velikostí vaší země, obrovským rozvojem, eh, talentem, který zde je, a také tím rozsahem spolupráce s Evropskou unii. Samozřejmě také eh, vše souvisí také s tím úžasným ekonomickým rozvojem v posledních letech což je velice rychlý vývoj a velice slibný. A také já bych chtěl se zastavit u několika nových politik za poslední 18 měsíců. Velice obdivujeme a také vkládáme velké naděje v tento vývoj. Současně s tím, když se v některé zemi otevírá demokratický prostor v takto diverzifikované zemi. Eh, přináší to také spoustu výzev, eh, ochranu, jako je ochrana eh, soudržnosti země a také zavádění demokratických praktik a principů. My přejeme vaší zemi maximum úspěchu v tomto přechodu a mohu vám říci, že já vlastně za necelé dva týdny budu mít to potěšení stát v čele delegace Evropského parlamentu na návštěvě Etiopie. A já se domnívám, že to by mohlo velice přispět k lepšímu vzájemnému porozumění. Jsem velice rád, že dostáváme tuto příležitost k tomuto dialogu spolu s vámi. A samozřejmě eh, si těšíme, co nám pan předseda Českého parlamentu řekne. Děkuji, tak prosím, můžete hovořit. Děkuji vám za srdečné přijetí, eh, eh, vážení předsedové výboru zahraničního a výboru pro rozvoj. Vážení členové obou výboru, dámy a pánové, Moje delegace by chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za pozvání, eh, které jsme dostali ve velice krátkém termínu a za srdečné přivítání. Eh, skutečně je to pro naši delegaci velkou ctí, že tedy můžeme být s vámi zde a debatovat o eh, reformních iniciativách eh, v mé zemi v Etiopii a v širším regionu. Poněvadž budeme se také bavit o výměně názorů eh, v oblasti regionálních vztahů. Pan doktor Abi Ahmed, eh, který je předsedou vládnoucí strany a ministerský předseda, jak řekl, E, Etiopie prošla masivním a obrovským e, e, reformním vývojem politickým, ekonomickým, justičním. Podařilo se nám podniknout základní vztahy, základní předpoklady pro změnu, která Eh, se bude týkat všech eh, aktérů, eh, bude se to týkat také politických vězňů, kteří budou propuštěni a jsou propuštěni novinářů a tak dále, tak aby každý mohl se účastnit tohoto politického diskurzu. Dále tři velké ozbrojené skupiny, které byly na seznamu teroristických skupin, tak eh, podařilo se je nyní eh, tedy změnit situaci tak, že mohly být z tohoto seznamu eh, odstraněny. Provádíme právní reformy, byl, tedy vznikl úřad nejvyššího státního zástupce a vytváříme příslušnou infrastrukturu z nezávislých expertů a chceme také přijít z návrhy na rozsáhlé změny, včetně úpravy legislativy a našich státních institucí. Bude se to týkat mediálního zákona, který se nyní přeskoumává, zákon o občanské společnosti a také volební zákon, tak tyto všechny už byly změněny e, v parlamentu. Zákon o boji proti terorismu, který také patří k demokratické sadě zákonů, tak e, ty, ten už máme také připraven. Dále usilujeme o liberalizaci ekonomiky, eh, částečnou privatizaci státních podniků a chceme vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj eh, v rámci makrogenomické eh, současné nerovnováhy a tak dále máme plán reform, který de facto jsme vypracovali podle našich eh, vnitřních podmínek. Eh, chceme, abychom do roku 2030 eh, byli středně příjmovou ekonomikou pomocí spolupráce, inovací, technologického rozvoje, zvyšování produktivity práce a rozvoje zemědělství. Máme samozřejmě překážky na straně ekonomiky, a e, proto e, byla vytvořena e, státní instituce, která má za úkol vytvářet příhodné podmínky pro obchodní a podnikatelskou činnost. Chceme takto vytvářet příležitosti pro zaměstnanost, což jsou příležitosti zejména pro naši mládež, pro industrializaci a tak dále. Eh, toto patří k hlavním bodům, na které se soustředuje etiopská vláda. A jak víte, eh, máme také už ženy na našem vládním kabinetu, eh, podobně na nejvyšším soudu a také volebního soudu, tak tyto instituce, těmto institucem předsedají ženy. A také šest stálých výborů našeho parlamentu eh, má předsedkyně. Eh, dámy a pánové, Etiopie se připravuje pro eh, celostátní volby v roce 2020 a v této souvislosti přijímáme nezbytná institucionální a právní opatření, tak aby ty volby byly svobodné, demokratické a pokojné. Národní volební komise byla reorganizována, to už bylo v loňském roce, a to tak, aby byla schopna svou činnost provádět na maximum a také důvěryhodným způsobem. Revidovali jsme volební zákon, který byl už ratifikován a probíhají nezbytné debaty se všemi zainteresovanými stranami, včetně politických stran, organizací občanské společnosti, médií a podobně. Vláda je také v otevřeném dialogu se všemi politickými stranami a podepsala eh, etický kodex, eh, který se bude eh, uplatňovat ze všech stran a všemi eh, ve volbách v roce 2020. Eh, dámy a pánové, členové výboru, eh, probíhající změny v Etiopii vytvořily také velice pozitivní energii v africkém rohu. Spra- tedy dohoda s Etiopie, Eritreji eh, také stabilizovala region a přispívá také k předpokladům pro eh, rozvoj. Eh, také chceme podporovat mírový proces v Sudánu a my se snažíme také konstruktivně pomáhat federální vládě somálské, poněvadž věříme, že Eh, schopnost, eh, posilování schopností vlády této eh, země je velice žádoucí pro nás. Dámy a pánové, Etiop, v Etiopie je na krahu velké renesance a snažíme se tedy do těch reform také Eh, dát přístup eh, maximálnímu počtu obyvatel elektřiny. Momentálně 60% obyvatel nemá elektřinu. A snažíme se také využít eh, energie řeky Nilu a k tomu byly tedy uzavřeny příslušné deklarace. Máme zde tedy trojstrannou dohodu, která se bude týkat výstavby a potom fungování přehrady na Nilu věříme, že jedině vědecko-technické eh, prostředky eh, jsou nezbytné pro eh, fungování této a provoz této přehrady. A v této souvislosti se musí domluvit všechny tři země, kterých se to týká. Dámy a pánové, vaše excelence, členové obou výborů, jsme e, na Prahu obrovských transformativních změn, které budou mít nedozírné, e, nedozírné pozitivní dopady. E, k těm různým problémům patří sporadické konflikty, také stěhování některých lidí. Vláda pracuje na tom, aby Eh, ti, kteří musí opustit své domovy, aby se řešili tedy problémy, které jsou s tím spojené. Eh, žijeme v době eh, velkých výzev, my tedy chápeme, jak rozsáhlé tyto výzvy jsou, ale jsme si jistí tím, že překonáme všechny tyto potíže a samozřejmě za pokračující podpory a pochopení ze strany Evropy. Dále, pokud se týče vztahů mezi Etiopiou, Etiopií a evropskými institucemi, eh, ty jsou, mají dlouhou tradici a my tedy věříme, eh, že ta spolupráce bude nadále pokračovat ve velmi pozitivním duchu spolupráce. Děkuji vám za pozvání. Děkuji vám, pane předsedo parlamentu. Máme přibližně eh, půl hodinu na výměnu a chtěl bych eh, požádat eh, první kolegy, aby hovořili tři čtyři minuty. E a začne Michal Gáler za EPP. Uh, děkuji vám, pane předsedo parlamentu. Vítáme vás a chtěl bych i z mé strany, eh, abyste předal gratulaci eh, vašemu premiérovi za to, že dostal Nobelovu cenu míru. Já jsem už tady přes 20 eh, let a byl jsem vždy členem společné delegace AKP a v roce 2004 jsme měli společné parlamentní schromáždění, navštívili jsme vaši zemi, potom náš parlament tam byl během zajímavých voleb v roce 2005 jako pozorovatelé, také jsme tam byli v roce 2010 a v roce 2015 jsme k vám nejeli, protože jsme si mysleli, že eh, to nemělo smysl. Já musím říci, že eh, naše bývalá kolegyně Ana Gomeš, která Eh, tam byla v roce 2015 a eh, byla eh, tenkrát jednou z méně, nejméně oblíbených návštěv z hlediska vaší vlády. Mezitím se situace změnila a už se na ní nehlíželo jinak. Takže to je znamení, že se politické klima změnilo. Ale já bych měl dva dotazy. Jeden dotaz je politický. Za prvé, Proces, eh, ke kterému směřujete, vy jste hovořil o příštích volbách v roce 2020. Je tento proces inkluzivní v tom smyslu, že se zahrnují, zahrnou opoziční strany a také občanská společnost a i eh, tací, kteří by si přáli mít eh, lepší volby příště a ne, aby to bylo, že opět zvítězí ta jedna strana? Eh, můžete to prosím eh, rozvést, protože otázka volební komise, já si pamatuji, že před deseti lety jsme diskutovali o podobném tématu. A v čem se to nyní liší v těch eh, technických detailech, pokud o lepší výsledky? Takže to bylo k politické otázce potom za druhé. V minulosti byla jedna věc, která se řešila toho rabování půdy. To byla ta politika, kdy vy jste eh, dovolili zahraničním majitelům, aby si vzali velké pozemky a nebylo to s eh, cílem eh, pro pěstování plodin a my jsme měli informace, že někteří byli vyhnáni z těch svých půd, takže já bych chtěl vidět, zali se politika v tomto smyslu změnila a zali to můžete trošku upřesnit. Děkuji, Michale Galere. Eh, chcete odpovědět hned, anebo na všechny dotazy najednou? Dobře, na všechny najednou. A dalším řečníkem podle politických frakcí Rivier. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád se také připojil k ostatním jménem své skupiny. Děkuji, hm, pane předsedo. Já vás tady vítám, pane předsedo. Samozřejmě já připoji eh, hlas můj a mé skupiny k těm vyjádřením blahopřání vašemu premiérovi za obdržení Nobelovy ceny mínu. Já jsem, mám takové dvě otázky, které se týkají dvou specifických bodů. To první eh, Etiopie získá jistý počet eh, evropských investic, zejména co se týče investic do silniční infrastruktury, ale také eh, jsou to také investice, které mají sloužit eh, k vylepšení občanské společnosti a posílení demokratické vlády a zprávy. Evropská unie ovšem někdy má až takovou mesiářskou vizi našeho modelu západní demokracie. A já bych se vás rád zeptal, Zda máte pocit, že ta pomoc, kterou dostáváte, specific, dostatečně zohledňuje specifika Etiopie, anebo zda vlastně je takto ve vaší zemi propagována těmi investicemi příliš západní vize demokracie. To je má první otázka. Další otázka. To pravidelně eh, pronikávání eh, teroristů Šešebab do vaší země nad tu smrtelnou eh, ideologii, která je důvodem jejich akce, jejich eh, jednání. Máte pocit, že cizí státy by mohli nějakým způsobem podporovat tyto teroristy? Máte pocit, že je tady snaha ze strany cizích států se vměšovat eh, na vaše území a nemá, máte skutečně pocit, že se jedná pouze úzce o operace nějaké i té jedné teroristické organizace, která takto prosazuje svůj názor? Za EKR Ana Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane eh, předsedo parlamentu, prosím, eh, vyřiďte naše pozdravy panu premiérovi a předejte mu eh, naší gratulaci za ten, za to ocenění v podobě Nobelovy ceny míru. My jsme si plně vědomi vývoji, vývoje, který probíhá v Etiopii a také eh, víme o této situaci, protože eh, v eh, velvyslanectví nám předává informace prostřednictvím svého zástupce o vývoji v Etiopii. Víme o ekonomické stabilitě, víme o rozvoji venkova a také víme o mírovém procesu, který je pro nás obzvláště důležitý, eh, pro nás, pro členy výboru AFET a podvýboru SEDE pro bezpečnost a obranu. Chtěla bych se vás zeptat na váš názor ohledně Eh, boje proti terorismu v africkém rohu. Eh, jsme si vědomi etiopského příspěvku a chtěli bychom vědět, v čem spočívají největší problémy. A za druhé, chtěli bychom vědět eh, případné podrobnosti o Eh, vývoji, co se týče reformy soudnictví. Děkuji vám, Ana Fotigo. A nyní máme ještě další dva řečníky, pokud souhlasíte, za, neřaza, za nezařazené. Anjaši, eh, děkuji vám, eh, pane předsedo. A děkuji vám, pane předsedo parlamentu, že jste přišel mezi nás a chtěl bych také poblahopřát vašemu eh, premiérovi eh, za to, že eh, vyřešil tento dlouholetý konflikt s Eritreou. Myslím si, že to je opravdu vynikající výsledek. Já na co se chci zeptat je druhé téma, které nám dělá velké obavy a to jsou otázky životního prostředí. Četli jsme o tom nedávno v mezinárodním tisku. Jedná se o klimatickou změnu a vše, co souvisí s dodávkami vody ve vašem regionu. Já jsem si samozřejmě vědom, že vaše země Etiopie není úplně rozvinutá, eh, pokud je o infrastrukturu a že existuje velká poptávka po elektřině a otázka eh, stavby přehrady Renaissance, tak to je velice důležitý projekt, aby se Eh, poskytla dostatečná infrastruktura eh, vašemu národu, ale v Egyptě a v Súdánu mají starosti ohledně dodávek vody. A co se týče egyptských expertů, tak oni říkají, že 90% pochází z Modrého Nilu, který eh, pramení v Etiopii. A mezinárodní právo nám neposkytuje vodítka pro řešení tohoto konfliktu. Eh, jediné, co vím, je mezinárodní dohoda o distribuci vody, eh, to je dohoda, kterou má Egypt se Sudánem, ale pokud já vím, eh, Etiopie nepodepsala něco takového s Egyptem. Myslíte si, že by to mohlo představovat řešení pro tento konflikt, který podle Egyptu Eh, eh, hrozí sucho, nedostatek vody a může to mít velmi negativní dopad na zemědělství a na dodávku potravin v regionu a co nechceme je další konflikt v regionu. Jak se na to díváte, pane předsedo parlamentu? Jak si myslíte, že by se tento závažný konflikt mohl vyřešit? Děkuji. A poslední, pan Holviny, prosím. Děkuji. Pane eh, předsedo, vážený pane Tages Šafo, vážení kolegové, během eh, posledních let eh, rozvoj v Etiopii ukázal, jak je důležitá otázka bezpečnosti v politice eh, rozvoje a premiér eh, aby Ahmed eh, vyřešil otázku bezpečnosti v Etiopii a přinesl dobrý základ pro rozvoj ekonomiky v zemi. Otázka konfliktu Eritreji a Nobelova cena si myslím, že to je obrovský úspěch, tak aby se toto téma vrátilo na mapu. Eh, po tomto konfliktu. A určitě to víte mnohem lépe než my. Musíte ještě odvést velký kus práce. Ale já bych eh, chtěl především eh, pogratulovat panu premiérovi Abijovi Ahmedovi. Pokud se podíváme na situaci v zemích kolem, jako je Sudán, Somálsko, Jižní Sudán, tak a otázka migrace, která se týká Etiopie a relativně eh, slabá bezpečnostní situace, eh, tak eh, já si myslím, že Etiopie se stala atraktivní destinací pro občany z těchto zemí. Etiopie už má mm, ve své zemi přes milion uprchlíků a žadatelů o azyl. Já bych se chtěl zeptat, Eh, jak může ohrozit bezpečnostní situaci sousedících zemí, eh, bezpečnostní situaci v Etiopii. Eh, děkuji vám, pane kolego, pane předsedo parlamentu. Máte dotazy od členů politických frakcí. Musím říci, že musíme skončit v půl. Máte tedy 20 minut. Prosím. Thank you very much for very interesting Děkuji mnohokrát za eh, tyto velmi zajímavé a rozmanité otázky. A taky děkuji vám za eh, blahopřání našemu ministerskému předsedovi a já eh, doufám, že mu budu moci říci, až se, až se vrátím, jak jste ho srdečně pozdravovali. No, takže k otázkám. Ehm, první se eh, ptal eh, můj eh, bratr a přítel Michal Gale, takže já vím, že on se velice dobře vyzná v situaci v Etiopii a sleduje sleduje jedlo mnoho let. Teď jsem řekl, otázky, které se týkají toho politického procesu inkluzivity. Tak jak jsem řekl úvodem, tak především kroky vlády, například propuštění všech politických vězňů a také politické strany, které fungují v zahraničí, i ty, eh, které jsou označeny za teroristy, tak vlastně eh, toto uvolnění situace může vytvořit dobrý prostor pro demokratickou diskusi. My jsme vytvořili eh, volební komisi a v ní jsou zastoupeny všechny politické strany. Je jich tam pět. A eh, před, předsedkyně této volební komise eh, je, stojí také v čele opoziční strany. Eh, dříve byla v exilu, no a nyní se tedy vrátila do Etiopie a získala tuto pozici. Během eh, zavádění nového volebního zákona tak probíhají debaty, kde se účastní všechny politické strany. Některé mají drobné otázky, ale žádné zásadní. Eh, probíhá eh, debata eh, s velkou účastí. Také jsme schválili zákon o občanské společnosti, proběhlo mnoho slyšení v parlamentu i jinde a bylo to opravdu úžasné, že jsme viděli tak velké množství lidí, tolik skupin přicházející do parlamentu k těmto debatám. Pokud se týče tedy té inkluzivnosti, jsme rádi, že to funguje, ale stejně máme ještě na čem pracovat, rozšiřovat ten politický prostor. Eh, předpokládáme, jak se bude situace vyvíjet dál, protože víme, že tedy blíží se nám volby takže eh, nastane tedy prezentace volebních programů a tak dále. Pokud se týče udržitelného rozvoje národa a prospěchu našich obyvatel, je toto nezbytné. Eh, jakožto eh, skupina vůčích osobností a federální vláda vnímáme jako svoji povinnost to, aby proběhly volby svobodným a demokratickým způsobem. Jsme tedy eh, nebo veřejně se zavázali, že to uděláme a snad se nám to podaří. Eh, další otázka eh, se týká zabírání půdy a souvisí to s přímými zahraničními investicemi. Pokud se týče zabírání půdy, tak to nesouvisí ale jenom se zahraničními investicemi. Týká se to také místních eh, investorů, eh, kteří třeba eh, tu, zem, tu půdu vlastní, ale nic s ní nedělají. Takže my jsme přijali opatření. A tady jsou důležité dvě věci. Jednak jsou to přímé zahraniční investice a druhá věc je vytváření pracovní příležitosti pro mládež a také eh, půda pro její uživatele, pro občany. Čili my to musíme nějak udržovat v rovnováze, to je velice důležité. A jak už jsem řekl úvodem, ministerský předseda, předseda výboru, eh, který má za úkol usnadnit nebo zlepšit podnikatelské prostředí v celé zemi. Takže eh, Problematika vlastnictví půdy je brána velmi vážně a mm, snažíme se tady vytvořit eh, jakousi rovnováhu mezi tímto tématem a těmi investicemi a zaměstnaností. Další bod. Jak už jsem řekl, my si velice ceníme investic přicházejících z Evropy v té rozvojové oblasti. Toto partnerství je pro nás velmi důležité, ceníme si toho a já se domnívám, že problematika, s tím, problematika související s milicemi al-Shabaab a se zasahováním ze zahraničí tak eh, já se domnívám, že v otázkách terorismu my tady spolupracujeme jak s Evropou, tak se Spojenými státy, to je velmi důležité. Bezpečnostní otázky, které souvisejí s terorismem, jsou předmětem našeho společného zájmu a musíme je řešit tak, aby eh, tady eh, jak si nedocházelo k, se, k negativnímu zasahování ze zahraničí eh, prostřednictvím různých skupin. Takže i tady v tom, na tomto musíme spolupracovat. Dnes eh, náš ministerský předseda navštívi, navštěvuje Jižní Sudán, poněvadž z této země k nám proudí řada zbraní, takže eh, snažíme se tady se sousedy spolupracovat. Jsou to samozřejmě eh, naši dobří sousedé, Sudán, Jižní Sudán, Kenia, Djibouti, Somálsko a eh, oni všichni minulý týden nás navštívili v Addis Abebě při slavnostním otevření našeho paláce. Takže jsou to dobří přátelé a my spolupracujeme eh, na eh, eliminaci napětí v africkém rohu. Co se týče reformy soudnictví, eh, předsedkyně nejvyššího soudu je tedy žena a bývalá aktivistka za lidská a ženská práva, nyní předsedá nejvyššímu soudu, eh, odvádí zde výbornou práci a k ruce má radu nezávislých expertů, kteří pracují na eh, revizi zákonů v oblasti lidských práv a rozvoje a spolupráce eh, s mezinárodními organizacemi. Takže já si myslím, že tady ta reforma eh, v tomto eh, roce, tedy v příštím roce, našem příštím roce, ale vašem letošním roce, my používáme jiný kalendář, jak jistě víte, tak eh, také ten novoroční projev našeho prezidenta se velice soustředoval na otázky Eh, reformy soudnictví. Takže to je další věc, na které intenzivně pracujeme. Pokud se týče životního prostředí, klimatických změn a zásobování vodou, jak jsem řekl úvodem, my jsme přesvědčeni, že lidé v Sudánu a Egyptě eh, jsou vlastně naši bratři a sestry. Čili my eh, víme, cítíme, že e, s tím mají určité problémy. Takže e, technicky ministři zodpovědní za zahlobování vodou od nás z e, Egypta, Sudánu, Jižního Sudánu se o tomto baví. Probírají technické stránky věci. Samozřejmě takové debaty mohou být ovlivňovány geopolitikou, takže my se snažíme to udržovat na technické úrovni a jde o to, abychom tedy eh, výrazně nepoškodili ani Sudánce, ani Egyptiany. My prostě chceme eh, vybudovat eh, tento skvělý proces přehrady zvané renesance a domníváme se, že to může pomoct i další zemi, tedy Sudánu a Egyptu. My se eh, snažíme k tomu stavět eh, pozitivně a doufáme, že ty technické rozhovory nám pomohou v řešení. Samozřejmě důležité jsou také rozhovory eh, s politickými lídry. A my věříme, že Etiopané, Sudánci a Egyptiané jsou jedna rodina. A ještě poslední věc, otázka bezpečnosti eh, v souvislosti s migrací ze Sudánu, Eritreje a Jižního Sudánu. Jak už jsem řekl, eh, máme dnes na našem území zhruba milion uprchlíků ze sousedních zemí. Jak víte, v loňském roce jsme schválili zákon o uprchlících v našem parlamentu a eh, máme pro ně tedy připravené to, že mohou eh, pracovat, eh, mohou získat řidičský průkaz, mohou podnikat u nás. Dostávají tedy příležitosti. A pokud se týče bezpečnosti, to, ta se netýká pouze uprchlíků ze sousedních zemí, to má ještě daleko eh, jiné aspekty. Čili já si myslím, že eh, to uprchlictví se nám daří zvládat také eh, v rámci mezinárodní spolupráce. Já bych chtěl poděkovat také kolegům, kteří jsou tady. Pan velvyslanec by nám také mohl něco říci. Děkuji. Eh, vážení paní, pánové předsedové. Eh, děkuji vám, že jste nás eh, pozvali do tohoto významného parlamentu a já bych chtěl tady zdůraznit některé věci, které tady zazněly. Tak začal bych tou přehradou. Abych tedy skonkretizoval určité dojmy, které tady možná zazněly. My vlastně nemáme žádnou mezinárodní dohodu ani zákon eh, o využití vod Nilu, eh, kde, co by se vztahovalo na, eh, na Etiopii. Existuje bilaterální dohoda z let 1929 až 59 mezi Sudánem a Egyptem. A my pracujeme v posledních 11-12 letech eh, na regionální dohodě 11 zemí, eh, která by zajistila eh, spravedlivý podíl nilských vod pro všechny. My tedy víme, že Egypt má, je tedy z 90% Eh, závislí na Nilu, pokud se týče zásobování vodou, ale potom je tady ještě otázka, jak se hospodaří s touto vodou v Egyptě. Mnoho té vody přijde na zmar, mnoho se odpaří a de facto eh, existují velké plány na odklonění nilských vod pro jiné projekty na egyptském území. Takže my tedy chápeme, že Egypt, Egypt závisí na Nilu a dopad etiopské přehrady by měl být minimální a e, neměl by výrazně poškodit jiné země. E, jinak ještě mohu říct, že e, Sudán obavy nemá. Sudánci již pochopili, že toto bude v jejich prospěch. A proto došlo k výraznému posunu pozic eh, v Sudánu eh, k této přehradě. Eh, zatímco v Egyptě tedy Káhera se staví proti proti etiopským plánům a je zde taky si pocit, že Sudán přestal egyptiany podporovat. Takže my pokračujeme v jednání Eh, pan ministerský předseda Aby a předseda Sisi se pravděpodobně sejdou v Soči na rusko-africkém samitu příští týden. Eh, pan eh, prezident Sisi blahopřál našemu ministerskému předsedu k Nobelově ceně. Také sudánský ministerský předseda byl u nás minulý pátek a jednal o dvoustranných vztazích a e, samozřejmě také e, o tom byl e, informován také prezident Sisi. Pokud se týče dalších věcí, další otázek, které tady zazněly, takže terorismus v africkém rohu a milice Al-Shabaab. Ty milice tam stále existují ale jejich vliv eh, oslabil, což ovšem neznamená, že bychom eh, mohli usnout na Vavřínech. Al-Shabaab stále operuje v eh, Etiopie a vlastně celá ta otázka mezinárodní dohody o stabilizaci Somálska se týká Eh, jednak tedy oslabení, další oslabení těchto milic a dále podpory somálské vlády, což tedy nebude jednoduché, ale my chceme federální vládu v Somálsku podporovat, aby bylo dosaženo stabilizace situace. V současné době probíhají konzultace mezi regionálními eh, vládami a centrální vládou eh, v Somálsku Podporuje to mezinárodní komunita IGAT a také Africká unie. Pokud se týče eh, výhod, které má Etiopie z evropských investic, tak samozřejmě to existuje, ale my eh, nevnímáme Evropskou unii nebo evropské země jako eh, nějaké patrony, sponzory. Pravda je taková, že my máme bilaterální Eh, vztahy s evropskými zeměmi a tak s Evropskou unii, eh, kde my také prezentujeme eh, projekty vhodné pro evropské financování. A týká se to nejenom tedy průmyslu, ale také toho, aby byla zaměstnanost. Za poslední tři roky a v souvislosti s tou politickou změnou probíhající Eh, v Etiopii, tak to se vlastně týkalo eh, tedy toho, že té nespravedlnosti uvnitř eh, etiopské společnosti. To zabírání půdy, ano, to tady je reálný problém, týká se to nejenom tedy zahraničních investorů, ale také etiopských investorů. Problém je v tom, že ta půda byla rozdělena v podstatě politicky v jednotlivých regionech politické strany prostě eh, si takto kupovali zahraniční i domácí investory. A eh, mnohé projekty se nakonec neuskutečnily. Eh, my v Etiopii chceme investice, ale hlavně tyto investice musí vytvářet zaměstnanost. Pokud ne, tak to příliš nemá smysl, poněvadž potřebujeme pracovní místa pro mladé, kterých je čím dál víc a pokud to nebudeme dělat, tak eh, to bude velký dluh do budoucna. Děkuji vám. Well, uh, thank you. Děkuji. A nyní mi dovolte, abych několika slovy schrnul tato vystoupení. Chtěl bych eh, konkrétně zmínit to, eh, že vaše odpovědi, pane předsedo parlamentu, byly eh, velmi eh, ujišťující ohledně cesty, na kterou se ubrala Etiopie a také co se týče závazků, které jste zmínil. Otázky z úst zástupců politických frakcí byly velmi obšírné. Vy jste odpověděl také eh, velmi eh, jasně. Hovořil jste o těch ožehavých tématech, eh, jako je odebrávání půdy, terorismus, klimatická změna, voda a také pojítko mezi rozvojovou politikou a bezpečnostní politikou. Já si myslím, že ten pozitivní impuls, který nyní máte, je důležitý pro Etiopii, ale také je to eh, velmi důležité pro eh, celou Afriku. A je dobré, že máme takovýto pozitivní příklad, který můžeme dále šířit. A tento eh, impuls, takto se na to díváme i my v Evropské unii. A musím říct si, že na konci jste řekl, že se jedná o, o spolupráci mezi eh, partnerstvím a my to tak vidíme v Evropské unii. Budeme tedy na tom stavět. A eh, ta, ten první impuls pochází, pocházel z DV, potom z AFETu. My jsme to dělali společně. Uvidíme se během té první cesty do Addis Abeby a děkuji vám za tuto první výměnu názorů. Děkuji. Okay.